Dobré ráno ve spolek. Začneme mm, práci, dnešní zasedání, takže prosím, usaďte se. Buenos días a, a todas y a todos. Dobrý den zdrželi se. Tady budeme hlasovat pro kontrolu elektronicky, hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu 3. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Ne, promiňte, promiňte. Já jsem se přehlédla, říká paní předsedkyně, přijat 13, 14 pro. 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedna pro, proti, zdržel se, schváleno. Dva pro, proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh jedna pro, proti, zdržel se. Schváleno čtyři pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Takže nyní hlasujeme o celkovém textu elektronicky. Hlasujeme, prosím. Aprovado por 10. Takže návrh byl přijat. 17 hlasů pro, jeden proti a čtyři se zdrželi. A nyní přistoupíme k dalšímu hlasování. To se také týká rozpočtu. 61, 60 pro, proti, zdržel se schváleno. 61, 61 pro, proti, zdržel se schváleno. 61, 62 pro, proti, zdržel se schváleno. 61, 63 pro, proti, zdržel se schváleno. 61, 64 pro, proti, zdržel se, schváleno 61, 65 pro, proti, zdržel se, schváleno 61, 66 pro, ve dvou částech, pardon, pro, první část, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno, 61, 67, první část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61, 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61, 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno 61,76 pro ve dv- první část pro, proti, zdrželi se, schváleno Druhá část pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale budeme tedy pro kontrolu hlasovat elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 6176. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. 61,72, první část, ne, tam to není na dvě části, takže 61,72 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 61,73 první část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno, 61,50 pro, proti, zdrželi se, Schváleno 61, 68 pro, proti. Aha, to ne, ten, ten návrh odpadá, protože předchozí byl přijatý. 61, 51 jde pro, proti. Zdržel se, zamítnuto 61, 59 pro, první část, proti. Zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti. Zdrželi se, schváleno. 61, 69 pro, omlouvám se, tento také odpadá. 61, 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, 71 pro, proti, zdržel se, schváleno. 61, 53 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61, 54 pro, Proti? Zdrželi se. Budeme kontrolně eh, hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 6154. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 6155 pro, proti, zdržel se, schváleno 6156 pro, proti, zdrželi se schváleno 61,57 pro, proti, zdrželi se schváleno 61,58 pro, proti, zdrželi se schváleno 61,70 pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže tím jsme skončili hlasování. Děkuji vám mnohokrát za účast a nyní přistoupíme k dalšímu bodu programu, ale budeme muset udělat pauzičku, protože bod 5 eh, setkání s předsednictvím rady, ale zástupce předsednictví ještě nedorazil, protože to bylo původně naplánováno na 9.45. Takže teď si uděláme pauzičku na kávu a v 9.45 budeme pokračovat.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

Please, uh, we will start if uh, you can. Takže pokud byste se prosím mohli posadit, uh, začneme. Damos comienzo con el siguiente punto námi je teď další bod našeho pořadu jednání. E, to znamená e, rozprava s předsednictvím rady a je mezi námi pan e, Jan Richter, ministr práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky a bude s námi hovořit o rovnosti pohlaví. Vyslechneme tedy nejprve jeho prezentaci, která bude trvat 15 minut a e, pak bude následovat e, rozprava. A budeme mít e, E, příležitost e, vyslechnout otázky e, koordinátorek politických frakcí a následně na ně bude pan ministr reagovat. A pokud by nám to čas ještě dovolil, tak bychom uspořádali ještě další druhé kolo otázek a odpovědí. A teď již dáme slovo panu ministrovi Richterovi kterého bych ráda ujistila, že mu přejeme maximální úspěch během slovenského předsednictví, protože úspěch Slovenska v této oblasti završí veškerou e, naší práci, e, kterou jsme realizovali v našem výboru. E, jehož cílem je zakotvit do evropské společnosti normy rovnosti mužů a žen. Vážená paní předsedkyně, vážení, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, dovolte, abych vám nejprve popřál příjemné dopoledne. 1. července Slovensko poprvé v historii předvzalo předsednictví v Radě, v Evropské radě a předsedá Evropské unii. Je to pro nás veliká podsta, protože je třeba si uvědomit, před 25 lety ještě Slovensko nefigurovalo na mapě státu světa a e, teď má tu čest, že předsedá Evropské unii. To znamená, že my jsme k této roli přistoupili s pocitem hlubokého respektu a odpovědnosti a v rámci našeho předsednictví bychom chtěli přispět k hledání konstruktivních, realistických a udržitelných řešení, abychom zamezili další fragmentaci Evropské unie a přiblížili se se v maximální míře občanům Unie jako takovým. Naše snahy eh, budou Eh, tedy vést k posílení Evrops- eh, důvěry evropských eh, občanů k evropskému projektu a je pro nás a pro mne obrovskou ctí, že tady mohu ve vašem výboru vystoupit, abych vás informoval o aktivitách a o prioritách slovenského předsednictví. Tuto možnost výměny názorů vnímám mimo jiné jako příležitost zamyslet se společně na určitými dalšími kroky, eh, které jsou nutné pro odstraňování rozdílů mezi muži a ženami. A v tomto kontextu bych velmi rád ocenil práci Evropského parlamentu a konkrétně vašeho výboru, eh, který zaujímá v prosazování eh, genderové rovnosti nejenom rozhodující, ale řekl bych téměř nezastupitelnou roli. Návrhy a zprávy předkládané tímto výborem jsou pro naše ministerstvo a naše ministerstva e, inspirací a motivací při přijímání politik a opatření v dané oblasti a rovněž nám pomohly při identifikaci priorit našeho předsednictví a zvolených přístupů a východisek. Priority a cíle slovenského e, předsednictva v oblasti genderové rovnosti a v oblasti nedávnosti diskriminace se odvíjejí od společného prohlášení předsednického tria pro otázky genderové rovnosti, Eh, kterou, eh, které jsme s Holandskem a Maltou podepsali v prosinci 2015 a eh, na kterým intenzivně pracujeme. Rovněž se odvíjejí od priorit a cílů, které jsme definovali pro oblast zaměstnanosti a sociální politiky akcí. Ústředním tématem slovenského předsednictví v dané oblasti je zajištění pracovních míst a prosperity pro dnešní i budoucí čas tvorba pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti mají zásadní význam eh, jak pro rozvoj naší společnosti, tak pro osobní rozvoj občanů Evropské unie. A z tohoto důvodu Evropské, eh, slovenské předsednictvo bude všemožně napomáhat institucím Evropské unie i samotným členským státům při přijímání a E, implementaci opatření v těchto oblastech. A v kontextu této priority se mi zdá zvlášť důležité vytvoření podmínek pro e, zvýšení účasti žen na trhu práce. Já se domnívám, že každý z nás, vážené poslankyně a vážení poslanci, mi dá za pravdu, že e, nevyhnutelnou podmínkou pro dosažení tohoto cíle je zabezpečení e, možnosti e, lepšího sladění mezi rodinným a pracovním životem. V minulosti, respektive v uplynulém roce, Evropská komise představila jednu iniciativu pod názvem Nový začátek řešení výzev při slaďování soukromého a pracovního života, který e, čelí e, pracující rodiny. A cílem tohoto programu je reagovat na tuto potřebu a umožnit rodičům s dětmi a nebo dalším, pří, a dalším příbuzným lepším způsobem sladit e, jak péči, tak pracovní povinnosti. A to platí především v případě žen, které které se podílejí na péči o děti a, další, a péči o další závislé členy domácnosti ve větší míře než muži. A naše předsednictvo chce přispět k této iniciativě diskuzí v rámci odborných eh, konferencí o sledování rodinného a pracovního života eh, tato konference se bude konat 20. a 21. září v Bratislavě. <clears throat> Jejím hlavním cílem je reagovat na otázky rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v celé jeho komplexnosti a vzít v úvahu všechny relevantní faktory, měnící se dynamiku trhu práce, měnící se modely organizace práce a rovněž vzít v úvahu nové tendence, nové trendy, jako je digitalizace řady procesů a také demografické změny. Jedním eh, z důležitých otázek je také reagovat reagovat na stávající tendy na otázky e, flexibility práce, flexibility e, péče e, o nezletilé a závislé členy domácnosti a v této souvislosti také o nutné vyrovnání zodpovědnosti mezi muži a ženami. Naše předsednictví doufá, že konference vytvoří platformu pro výměnu zkušeností mezi Evropskou unii a členskými státy a také mezi Eh, eh, nevládními organizacemi, eh, odborníky a odbornicemi a sociálními partnery a stane se tak významným příspěvkem do diskuze o o přiměřené a adekvátní odezvě na výzvy, při aktualizaci evropských a národních politických rámců. A e, já chci říct, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, že bych vás takto velice rád pozval na tuto konferenci e, vý, zasedání výboru pro sociální ochranu, e, které se bude konat těsně před touto konferencí se bude rovněž věnovat problematice slaďování pracovního a soukromého života. Odborníci a odbornice z členských států tak budou mít možnost diskutovat o praktických zkušenostech, o příkladech dobré praxe uplatňovaných členskými státy ve svých národních politikách v této oblasti. A já bych tady chtěl také zdůraznit, že slovenské předsednictví je připravené na diskuzi o nových návrzích legislativních a nelegislativních aktů pro eh, tuto oblast, to znamená pro oblast slaďování pracovního a soukromého života. Eh, v případě žen je zde rozhodujícím faktorem je toto rozhodujícím faktorem pro zvyšování zaměstnanosti a větší ekonomickou nezávislost. A rovněž je toto slado, slaďování rozhodujícím faktorem pro snižování chudoby žen, která patří mezi naše hlavní priority eh, v oblasti genderové rovnosti. Naším cílem je pomoci při plnění, při plnění cílu a strategií 20, Evropa 2020 a alespoň o 20 milionů snížit počet osob, kterým hrozí chudoba a sociální vyloučení. Tento cíl se totiž dlouhodobě nedaří realizovat. Právě naopak e, se od něj vzdalujeme. Evropský institut pro genderovou rovnost připravil na základě žádosti slovenského předsednictví zprávu, která monitoruje implementaci pekingské akční platformy členskými státy Unie v oblasti ženy a chudoba. Zpráva přibližuje vývoj situace v Evropě v roce 2007 až 2014 a zaměřuje se primárně na ty skupiny obyvatelstva, které patří k těm, které které jsou nejvíce ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. Jsou to jednočlené rodiny, ženy a muži se zdravotním postižením, migrantky a migranti a také romské obyvatelstvo. Přínosem zprávy je tedy analýza na základě genderu a analýza vzájemného působení genderu a dalších sociálních faktorů, jako je věk, etnicita, zdravotní znevýhodnění a tak podobně. Při zadávání podmínek eh, pro vypracování zprávy jsme se také inspirovali prací vašeho výboru která vyústila do usnesení Evropského parlamentu na téma ženy a chudoba z roku 2004 a 2011 a také jsme se inspirovali zprávami Evropského parlamentu o situaci žen se zdravotním postižením, žen uprchlic a žen eh, romské eh, etnicity. Je to tedy, se tedy, eh, zde se jedná o politický kontext na úrovni Evropské unie, o zvyšování se rizik rizik eh, a tyto faktory eh, mohou tedy, eh, pokud je dobře uchopíme, vést ke zlepšení situace žen a mužů. Chudoba se správně chápe jako kom komplexní a mnohovrstevnatý jev, který se netýká pouze nedostatku finančních zdrojů. V širším slova smyslu jde o omezení přístup k občanským, společenským a kulturním aktivitám a také zahrnuje bariéry v politické angažovanosti a v sociální mobilitě. Podrobná analýza dat na základě monitorování ukazatelů e, vede k hlavním zjištěním a politickým doporučením na úrovni Evropské unie. Zpráva ovněž, rovněž navrhuje revidovat ukazatele, E, v této oblasti tím způsobem, aby umožnili lepší zkoumání e, této e, tematiky i z rodového a průřezového hlediska. Na základě této zprávy a jejich doporučení formulovaných pro zasedání Rady EPSCO Eh, tak je tady návrh závěrů rady a v nich se soustředujeme na negativní, ef, eh, na negativní jevy, které ovlivňují životy ženů, eh, žen a mužů ve všech oblastech. Budeme klást důraz především na situaci znevýhodněných skupin obyvatelstva Evropské unie jak se ukazuje, vícenásobné znevýhodňování žen v těchto oblastech je důvodem pro uplatňování rodového hlediska, eh, genderového hlediska při eh, všechny pro všechny oblasti přes zaměstnanost, aktivní politiku trhu práce až po sociální podpory. A na doporučení tohoto typu se chceme e, zaměřit v závěrech rady a v oblasti etnické příslušnosti se soustředíme především na romské ženy, které jsou postihovány chudobou zvlášť významně. Zlepšení postavení romské mládeže bude rovněž e, Eh, předmětem konference na vysoké úrovni, která se bude konat 10. a 11. října opět v Bratislavě. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a vážení poslanci, je mojí ctí vás opět i na tuto konferenci srdečně pozvat. Vám při slovenského předsednictví navážeme i na jednání předchozích předsednictví a legislativních návrhů, které jsou vyjednávány v Radě. V oblasti genderové rovnosti a nediskriminace se s ohledem na situaci eh, v radě eh, chystáme věnovat především dvěma návrhům. Nejprve je to Evropský akt o přístupnosti a návrh horizontální směrnice o vykonávání eh, zásad rovného zacházení. Jednání k těmto legislativním aktům se již uskutečnila v červenci letošního roku. K těmto jednáním jsme přistoupili s cílem přeskoumat možnosti, které by nám umožnily co možná největšího pokroku. Chci vás tímto ubezpečit, že k těmto jednáním budeme i nadále přistupovat s plnou vážností a plnou plné úsilí, maximální úsilí chceme věnovat především Evropskému aktu o přístupnosti, protože jednání jsou zatím, řekl bych, v, takovém, v takové rané fázi. Naše eh, snahy soustředíme především na otevřené otázky, které mají zásadní význam eh, pro úspěch eh, jednání, například působnost návrhu definice, otázky vystavení nepřiměřené zátěži a přístup k aktu. Doufám, že se nám podaří dosáhnout významného pokroku při vyjednávání tohoto textu. Jehož cílem je také zlepšit postavení osob se zdravotním postižením a jejich plné zapojení do života v jednotlivých společnostech. Návrh má rovněž pomoci lepšímu uplatňování zásady rovného zacházení e, v přístupu e, k zboží, službám e, u osob se zdravotním postižením a také má přispět k soudržné implementaci e, příslušného dokumentu OSN návrh horizontální směrnice o e, genderově vyváženém zastoupení tak tady jsme připraveni vést další jednání, pokud dojde ke změně pozic členských států, které zatím návrh této směrnice blokují. Účinná spolupráce mezi členskými státy a Evropské komise v oblasti genderové rovnosti a také uplatňování genderového hlediska v Evropské unii je hlavním motem pro zasedání skupiny na vysoké úrovni pro genderovou rovnost, která se v Bratislavě bude bude konat 7. a 8. září tohoto roku. Tato skupina, kromě aktuálních témat v oblasti rodové rovnosti, bude rovněž řešit e, zprávu Evropského institutu pro genderovou rovnost na téma ženy a chudoba. Pozitivní efekt na prosazování genderové rovnosti by měly, být i, měly mít i aktivity, které jsme si definovali v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, například závěry rady, které se týkají týkají iniciativy pro zaměstnávání mladých lidí, budou mít pozitivní vliv na zaměstnávání, zlepšení zaměstnávání mladých mužů i žen. A účelem dokumentu bude zhotovení implementace záruky pro mladých. A tu bych chtěl poznamenat, že jeden ze závěrů e, bruselského samitu lídrů by měla být i e, by mělo být i zabezpečení financování financování tohoto projektu, tak e, aby mohl pokračovat, protože i na včerejším výboru pro zaměstnanost jsme jednoznačně konstatovali, že tato pomoc je nevyhnutelná a že do, i do budoucna je mladým e, lidem zapotřebí tímto způsobem pomáhat. Rovněž na půdě rady chceme otevřít diskuzi k situaci dlouhodobě nezaměstnaných osob, a e, tady bych chtěl také vyjádřit, že jsme připraveni podpořit Evropskou komisi při přijímání dalších opatření pro zajištění lepší rovnosti mezi muži a ženami. A v této souvislosti bych chtěl také připomenout význam strategického rávis za vazku e, pro rok 2016 až 2020 v oblasti rovnosti. To je velice závažný e, závazek pro prosazování rovnosti mezi muži a e, ženami, jak na úrovni Unie, tak jednotlivých členských států. Jak už jsme to také identifikovali v společné diskuzi s paní komisařkou Jourovou, E, tak na úrovni Slovenské republiky i na úrovni Unie a dalších členských států je e, tady prioritou otázka řešení násilí na ženách, které je třeba, bude třeba zajistit prevenci a e, ochrana žen a dětí před násilím je naší prioritou a členské země by v tomto směru měly více spolupracovat. Slovensko bude i nadále e, pokračovat v jednáních o přistoupení e, k příslušnému dokumentu Rady Evropy, k takzvané istambulské dohodě. Uplatňování práv evropských žen a posílení jejich postavení a činnosti jsou nepochybně důležité i v mezinárodním kontextu a i tady to patří do cílů politiku vnější, politiky vnějších vztahů Evropské unie postavení žen a zabezpečení plné realizace lidských práv sehrávají klíčovou roli při eh, plnění cílu milénia a plnění mezinárodních závazků, jako je například úplná realizace pekingské platformy či plnění závazků vyplývajících z dohody o E, odstraňování veškerých forem diskriminace žen. Budeme také podporovat e, účast e, delegace Evropské unie na 61. zasedání Komise pro postavení žen eh, v březnu v New Yorku 2017, kde je hlavním tématem měnící se postavení žen v měnícím se světě práce. Bude nám ctí eh, tam hovořit o závazcích a eh, závěrech, které souvisí s tímto tématem. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, chtěl bych rovněž vyjádřit přesvědčení, že společným úsilím se nám podaří podaří posunout o kousek, ale výrazný kousek před prosazování otázek, které souvisejí s genderovou rovností. Velice vám děkuji za pozornost a omlouvám se za přetažení toho vymezeného času. Muchas gracias, señor ministro. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Děkujeme za vaši prezentaci. Uvedl jste většinu těch otázek, kterými se zabýváme, které jsou předmětem naší práce v tomto výboru. A doufáme, že se opravdu podaří splnit některé z těch cílů, o nich jste hovořil. této oblasti jsme bohužel svědky toho, že následuje jedno předsednictví za druhým, předkládají se stejné cíle, ale že důležité dokumenty jsou již dlouho blokovány. Domnívám se, že bychom měli učinit zvláštní úsilí na radě a vy máte specifickou odpovědnost za to, aby se podařilo odstranit zablokování důležitých témat. A nyní kolo příspěvku nejprve má slovo paní Záborská za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane ministře, vítejte v našem výboru pro práva žen. Jsem členkou tohoto výboru již 13. rok. V prvním volebním období jsem byla předsedkyní tohoto výboru a mohu tedy sledovat, jak se mění postavení žen ve společnosti, jak se mění rovnost mezi ženami a muži. Ve svém příspěvku jste uvedl, téměř všechny oblasti, jak již řekla naše paní předsedkyně, kterými se zabýváme. A mohu říci, že v některých oblastech eh, bychom si za ta léta představovali, že se dosáhne většího pokroku a ty zprávy, které přijímáme v našem výboru, opakují stále stejné problémy a navrhují se téměř stejná řešení. Ráda bych se zeptala na dvě věci souvisejí eh, s, s rovnosti příležitostí na eh, novém setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku jste hovořili o demografických změnách a i o dopadech na změny sociálního zabezpečení. Jedním z důvodů, jak eh, víme, pro nižší porodnost jsou problémy, s nimi se setkávají ženy ve většině členských států po narození hned prvého dítěte je to výpadok příjmu nebo neochota mnohých zaměstnavatelů přijmout do zaměstnání ženy s dětmi až e, po nižší platy matek ve srovnání s muži a, a nehovoříme ani o různých pracovních podmínkách. Jak se na to díváte z pozice předsedající země EU? Jaký je tu konkrétní prostor, aby se zlepšilo postavení žen, matek a rodin s dětmi? na trhu práce. Má druhá otázka s tím také souvisí. Rovnost mezi ženami a muži se uvádí 60 let ve všech smlouvách, je obsažena téměř ve všech mezinárodních dokumentech. V rámci Evropské lidové strany, v rámci naší politické skupiny se zabýváme otázkou rozdíle výše důchodů pro ženy a muže. Pokládáme toto téma za velice důležité, pokud jde o zajištění rovnosti. Co si myslí ministři, kteří jsou zodpovědní za tuto oblast, tedy za vašeho předsednictví, co si myslí o prostředcích, kterými lze dosáhnout takovéhoto vyrovnání? Vidíme, že v toto vyrovnávání PGP nebo v rozdílu, v rozdílu důchodu postupuje velice pozvolna. Děkuji. Děkuji, paní Záborská. Prosím, dodržte stanovený čas, potom budeme mít ještě rozpravu a nyní za SED děkuji, pane ministře, že jste našel eh, cestu k nám, a jsem sledovala velice pozorně váš příspěvek a mohu to naprosto podpořit. Mám ale eh, určité obavy, protože eh, na radě slova vůbec neukazují, že ženy eh, v nadcházejících šesti měsících budou mít priority. To znamená, že hovoříte o těch věcech, ale v napsaném programu eh, vašeho předsednictví se vůbec tedy genderová rovnost postavení žen neobjevuje. Tak se tedy ptám, jaké to bude pro ženy v tomto půl roce a začlenění žen do toho eh, trojprogramu, kdy eh, usilujeme o eh, schválení směrnice o dozorčích radách a vy jste to již uvedl, eh, že chcete posílit pozici rodiny a slučitelnosti s povoláním. Jak to chcete tedy podpořit? A Připravují se všechny státy tak, abychom měli skutečnou strategii, nejenom strategický dokument, ale skutečně strategii rovnosti pohlaví. Toto rozhodnutí ještě nepadlo. Já jakožto zpravodajkyně pro eh, eh, genderovou rovnost eh, bych vás chtěla poprosit, abyste se postaral o to, aby jako důsledek dalších strategií přišla tato strategie genderové rovnosti. Paní Hannibal bude později hovořit také o otázce uprchlic proto o tom hovořit nebudu, ale chci se dotknout Istanbulské úmluvy. Přislíbil jste, že budete efektivně pracovat na tom, aby se eh, utlumilo násilí páchané na ženách. A také jste eh, řekl, že, a já se ptám, zda jsem to správně pochopila, zasadíte o to, aby šlo o celou Evropu, ne o jednotlivé členské státy, aby celá Evropa podepsala Istanbulskou úmluvu a aby e, zajistila její ratifikaci. E, pochopila jsem to dobře, e, to by byl dobrý politický signál a tuto vyhlídku po tolika letech bezpodmínečně potřebujeme. Děkuji. Děkuji. Paní Nojcho a paní Finanska za EKR. Vážený pane ministře, dovolte, abych vás také velice přivítala eh, za EKR. Mám tři krátké otázky. Mě velice těší to, co jste řekl úvodem a to, že chudoba, chudoba žen budou jednou z prioritních témat eh, vašeho předsednictví, protože víme, že ženy jsou mnohem častěji vystavené chudobě než muži, zejména rizikové skupiny, jako jste o nich hovořil, jsou osamělé matky nebo matky, které se starají o děti se zdravotním postižením. V této souvislosti bych se chtěla zeptat eh, matky, které se starají 24 hodin o své děti se zdravotním postižením na Slovensku dostávají 220 eur od státu na měsíc. Vy jste rozhodl, že se tento příspěvek zvýší na 247 eur za měsíc. To samozřejmě vítám, ale eh, kladu vám souběžně otázku. Myslíte si, že 247 eur měsíčně je důstojná odměna pro tyto matky, že postačuje, nevystavuje je ve skutečnosti stát chudobě? Má druhá otázka je všeobecnější povahy, ale také mě jde o chudobu. Můžete konkrétně říci, kde vidíte nejúčinnější nástroje, jak bojovat proti chudobě žen. A má poslední otázka se týká sladění pracovního a rodinného života. Konkrétně jde o situaci, protože často v Evropském parlamentu jsme si vědky toho, že poslankyně matky si do jednacího sálu sebou mohou vzít své dítě. Na Slovensku poslankyně bohužel takovou to možnost nemají. Velice jsem ocenila, když jste se jednou zastal jedné poslankyně, která si chtěla vzít eh, své eh, dítě eh, na jednání Národní rady Slovenské republiky a řekl jste jí, že pokud to bude jenom možné, že podpoříte změnu jednacího řádu v v tomto duchu, aby matky poslankyně si mohly vzít do jednacího sálu s sebou své dítě. Chtěla bych se zeptat, zda se jednací řád v současnosti na Slovensku novelizuje. Můžeme tedy očekávat z vaší strany nebo ze strany vašich poslanců takovýto pozměňovací návrh? Možná tak půjdeme příkladem, že je možné sladit pracovní a rodinný život i pro poslance. Děkuji. Muchas gracias, Isina. Děkuji vám. Já se nechci vměšovat do vašich vnitrostátních záležitostí. To, co um, tady paní kolegyně říkala, je velmi zajímavé, ale jestli to dobře chápu, jedná se o pozměňovací eh, návrh eh, jednacího řádu Slovensk Evropského parlamentu, ale my bychom asi neměli hovořit jenom o matkách, ale o taky o otcích poslancích. A nyní za Alde paní Minár. Já bych chtěla zdůraznit že ano, šťastné dítě má matku i otce a bylo by dobré, kdyby se jednou některý ministr ukázal s dítětem na schůzi a nejenom ženy měly právo si vzít dítě do sněmovny. Eh, děkuji vám, pane ministře, za vaši prezentaci. A chtěla bych zdůraznit jednu věc, která už tady zazněla, a Eh, je to významné téma pro ALDE. Vy jste to, pane ministře, zmínil. A sice, že urychlíte proces ratifikace istambulské úmluvy, eh, jak říkala taky kolegyně eh, Marie Neufel, já bych chtěla zdůraznit, že pro ALDE je to velmi důležité, my bychom byli hodně proto, a mrzí nás, že Slovensko zatím Istanbulskou úmluvu neratifikovalo. A, ehm, takže jaké konkrétní kroky eh, chcete přijmout, abyste urychlili přijetí eh, této eh, mezinárodní dohody pro boj proti násilí na ženách a proti domácímu násilí. Druhá moje otázka je na jiné téma a sice jestli se podařilo koncem června minulému předsednictví přijmout eh, dokument eh, týkající se LGBT, kdy konečně došlo k konsenzu mezi všemi 28 eh, členskými zeměmi upozornit na význam práv osob ze skupiny LGBT. Eh, a eh, členské státy musí každoročně předkládat komisi eh, zprávu o postavení LGBT v jednotlivých členských zemích a tyto zprávy budou osvětlovat, vysvětlovat oblasti, kde jsou problémy a kde je potřeba hledat řešení. Jsem, jsme přesvědčeni, že toto eh, zlepší postavení LGBT v Evropě a na konci roku 2016, nebo k tomu roku, mám dotaz, jak jaké máte plány v této oblasti jako slovenské předsednictví? Eh, děkuji. Děkuji vám a nyní za GUE paní poslankyně Björk. Tak se mě ok, välkommen till vårt... Děkuji. Vítám vás mezi námi, pane ministře v našem parlamentním výboru. Kolegové už hovořili o významu ratifikace Istanbulské úmluvy a myslím si opravdu, že bychom měli pokročit v tomto směru a můžete spolehnout na naší spolupráci a vstřícnost. Nicméně já eh, chci položit otázku ohledně chudoby žen. Myslím si, že je důležité Eh, dokázat skloubit rodinný, rodinný a pracovní život. Měli bychom ještě hodně zlepšit situaci, potřebujeme lepší legislativu na evropské úrovni, aby bylo možné lépe skloubit pracovní a rodinný život, ať už se to týká mužů nebo žen. A je potřeba spravedlivé rozdělení odpovědnosti a to si myslím, že je velmi důležité a vaše předsednictví, doufám, na to bude klást důraz. Je také důležité zlepšit péči o děti v Evropě. V některých regionech tak, tomu tak je, ale v jiných to ještě potřebuje zlepšit. A myslím si, že je třeba si stanovovat ambicioznější cíle, co se týče péče o děti v Evropě. A co se týče boje proti chudobě žen, je důležité eh, troufnout si ukázat prstem na ty politiky, které neuspěly. My dnes máme veliký problém eh, mezi některými menšinami, ale nesmíme ani zapomínat na ženy uprchlice, které jsou mimořádně zasažené a často zcela zapomenuté veřejnými službami. A myslím si, že rada by měla vést rozpravu na toto téma, abychom měli ekonomickou hospodářskou politiku, která bude brát v potaz boj proti chudobě žen a mladých žen. A v našem výboru je důležité být za reprodukční práva v Evropě. Muži i ženy v Evropě musí mít právo rozhodovat každý sám za sebe a je důležité, abychom mohli v tomto směru v Evropě pokročit. Děkuji. A nyní za zelené pan Ernst Urtason. Děkuji, pane ministře, že jste přišel mezi nás. Děkuji vám za prezentaci. Myslím, že mnozí z nás máme pocit, že agenda Evropské unie v oblasti rovnosti eh, genderové rovnosti je poněkud zablokovaná a z toho pramení určitá frustrace, protože prostě věci se ne, nehýbají ku předu a to, toho byste si jako předsednictví měli být vědomi a mm, připojuji se k tomu, co už tady říkali předřečnice, že jsme trošku zklamáni, že ve vašem písemném programu toho o rovnosti pohlaví není nic moc. Ale pro vás je příležitost to změnit a zlepšit a já jsem rád, že říkáte, že chcete urychlit ratifikaci Istanbulské úmluvy. A myslím si, že tady jsou dvě legislativní témata, která, když budete chtít urychlit, tak to bude velice prospěšné. Jedna se týká toho, že bych chtěl vědět, jestli máte nějaké e, záměry ohledně žen v dozorčích a, a, a e, radách a v předsednictvech v firem. To bychom rádi věděli, protože v tomto výboru to považujeme za důležité uskutečnit. A druhá věc, a jak možná víte, byli jsme trochu zklamáni pro, eh, z toho, že byla stažena eh, návrh směrnice o mateřské dovolené a další legislativní návrhy, tak já nevím, jestli v nadcházejících šesti měsících chcete zahájit eh, diskusi s komisí o tom, jak to bude tedy s tímto návrhem. Takže to jsou moje dvě hlavní otázky, tedy ženy v orgánech firem a směrnice o mateřské dovolené. Děkuji vám a za EFTD paní poslankyně Ajuto. Děkuji. Já vás tady vítám za frakci EFDD. Já nebudu opakovat to, co už tady říkali kolegové, protože dobře víte, že i jestli jsou naše názory třeba na obsah rozdílné, tak všichni eh, máme shodnou představu, co se týče priorit. Jednotlivá předsednictví jdou za sebou, ale nám se zdá, že se bohužel nic nemění. A mám pocit, že za půl roku nelze vůbec vyřešit eh, samozřejmě všechny otázky. Ale mohli bychom se třeba pustit eh, do jednoho konkrétního bodu a udělat z něj skutečnou prioritu. Takže já mám jednoduchou otázku. Chtěla bych vědět, jestli byste mohl být naším mluvčím v radě. Uvědomuje si rada, uvědomují si vlády členských zemí, jaké jsou potřeby a požadavky žen. Uvedu jenom jeden příklad. Třeba včera v Itálii vláda rozhodla v rámci politiky podpory eh, dne plodnosti vést nebo mít, vést kampaň za to, aby ženy otěhotněli a porodili před 30. rokem věku. A to tedy vyvolalo velké pozdvižení. Já si myslím, že vláda nechápe, proč se žena rozhodne nemít dítě před 30. rokem. Vlády prostě nechápou, jaké překážky brání ženám v tom, aby kloubili slušným způsobem rodinný a pracovní život. To znamená eh, moci přivítat eh, dítě v rodině, když je žena zaměstnaná. Já bych opravdu ráda, abyste mi řekli, jestli si myslíte, že vlády si vůbec uvědomují realitu. Protože Jestliže takovýto typ reklam nebo kampaní eh, vedených italským, italskou vládou je odrazem citlivosti evropských vlád vůči našim problémům, tak pak tedy opravdu máme proč se dělat starosti, protože se nám zdá, že mluvíme do prázdna, my stále klademe stejné otázky a stále nemáme žádné řešení. Děkuji vám. Ptám se, zda někdo další chce položit otázku, protože nám zbývá poměrně málo času. Takže ještě dvě, tři otázky. A prosím stručně, ať má pan ministr ještě čas je zodpovědět. Takže nyní paní poslankyně Hannibal, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Zpráva o migrantkách už tady zazněla tak mám pár otázek, jelikož jsem byla zpravodajkou pro tuto zprávu. Ta zpráva byla rozdělena do tří částí. Jedna se týkala to, té vlastní cesty migrantů, jedna se týkala E, těch přijímacích center a e, postavení žen v těch zemích, kam se dostanou a konečně integrace do společnosti. Jedna věc, která je tam jednotná v, napříč všemi těmi částmi je veliká míra násilí na cestě i v těch přijímacích centrech, jakmile dorazí do členského státu. Um, otázka jako třeba oddělené eh, sanitární zařízení pro muže a ženy tlumočení, třeba e, ženami tlumočnicemi, kterých je velmi málo, e, zdravotní péče zaměřená pro ženy a tak dále. Do jaké míry je toto jaksi reflektováno? A je to třeba problém, který vidíme, kdy narůstají migrační vlny, které jen tak neskončí. A tak se chci zeptat, jestli nám můžete říci, co si o tom myslíte, jak budete řešit některá tato velká témata, a byla bych ráda, kdyby rada také vedla dialog a, a, a byla v kontaktu s naším výborem a ukázala nám, že to opravdu vedete vážně. Děkuji. Paní poslankyně Besera. Děkuji, pane ministře. Já mám konkrétní otázku na vás. Je vůle předsednictví rady nebo nějaké rozhodnutí přijmout směrnici o ženách v představenstvech firem plánujete něco konkrétního, protože se mi zdá, že tam panuje poměrně rozumný konsensus. Je to systém, který se už osvědčil, tak se chci zeptat, co plánujete a já, zdá Slovensko podpoří nebo nepodpoří přijetí této směrnice. Děkuji a poslední pan poslanec Sebastian. Prosím. Thank you very much. thank you very much. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, pane ministře. Musím se přiznat, že mi trochu eh, dělá hlavu vaše slova, dělají hlavu vaše slova ohledně ratifikace istambulského dokumentu. Vy jste řekl, že ta jednání začnou a my jsme v tomto výboru slyšeli paní komisařky, paní komisařku Jourovou, eh, která říkala, že Unie je připravena podepsat letos letos. Takže jak to je? E, umluva, Istanbulská úmluva je nejlepším nástrojem pro boj proti násilí založeného na rozdílnosti pohlaví e, a e, není příliš mnoho času do konce roku. Dneska je 1. září, takže bych rád viděl přesně, jak se ta situace má. Děkuji za stručné otázky a teď již předávám slovo panu ministrovi práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky. Pane ministře, máte asi 10 minut času na odpovědi. Děkuji velice. No, Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, asi se shodneme, že 10 minut na všechny otázky, které zde zazněly, je velmi málo, takže se opravdu musím nejdříve omluvit, že ne všem asi vyhovím, ale pokusím se ve všeobecné rovině zareagovat eh, na eh, ty konkrétní otázky a eh, těm, eh, k těm otázkám eh, ohledně národní situace. Tam eh, je ta možnost, můžeme se sejít, i jsem vám to psal. Každopádně je třeba říct, že kromě těch zhruba 30 eur, o které zvyšujeme, je, tady, je tam posunutí z 1,4 na 1,7 a co je z mého pohledu nejdůležitější, to omezení, které tady tady bylo, eh, eh, už eh, je teď na tom jinak. Pokud se žena bude celý život starat o své zdravotně postižené dítě, tak bude mít nárok na důchod. Eh, takže tady samozřejmě v tom hraje roli nejenom naše ministerstvo, je v tom také eh, interesován ministr práce, a, eh, pardon, ministr financí a další a já se k vám jistě ještě vrátím, sejdeme se k tomu, jsem k tomu připraven. Děkuji za podporu našich aktivit, velice si toho vážíme. Není zase tolik, kteří podporují národní aktivity. A teď, když dovolíte, je první a základní věc, eh, kterou bych chtěl nabídnout a se který, eh, kterou bych chtěl začít, je otázka základního přístupu. Já jsem i v úvodním slovu řekl předsednické trio. Eh, my jsme více věcí plánovali a načasovali v rámci trojice. V půl roce, který má k dispozici každá jednotlivá země, je krátká doba. Možná, že je možné někdo co pojmenovat, zahájit, ale ne dokončit. Ale od ledna 2015 nejenom odborníci, ale i na té nejvyšší politické úrovni jsme se scházeli, komunikovali eh, plno věcí eh, i s paní komisařkou Tyson a naším úmyslem bylo připravit věci tak, aby to, co eh, nestihne holandské předsednictvo, zařadilo předsednictví slovenské a maltské. Takže v rámci priorit a záměrů bych vás chtěl požádat, abyste to vnímali v kontextu těch tří zemí, toho předsednického tria. Jinak to opravdu nešlo naplánovat a opakuji, více těch věcí bylo konzultováno i s komisí, aby prostě tady existoval ten průnik do těch legislativních, případně nelegislativních oblastí. A chci ještě říct, že pokud toto zhodnotíte z pozice těch tří zemí, tak se nám to relativně podařilo. Velice vysoce hodnotím holandského předsednictví, ale bohužel během jejich půl roku se nic eh, neuz, eh, neuzavřelo, jenom se po, konstatoval pokrok v řešení a já bych byl velice rád a myslím, že v, alespoň ve dvou, třech případech opravdu dospějeme ke shodě a přijmeme závěry k některým legislativním, případně nelegislativním nástrojům. Další věc, věc je, že problematika, která se týká postavení žen, rovnoprávnosti v oblasti práce, ale života jako takového, se bezprostředně dotýká všech priorit, které jsem tady prezentoval v širší míře ve včerejším zasedání výboru eh, pro zaměstnanost. Když hovoříme o zaměstnávání mladých, o dlouhodobé nezaměstnanosti, o evropském semestru sociálních práv, to se bezprostředně dotýká i vás. Je to určitá nadstavba, a velmi výrazná a důležitá. A pokud bych vás eh, měl ještě více uspokojit, tak bych asi musel eh, zopakovat více věcí, které souvisejí se včerejším výborem a jejich prioritami a prioritami, které jsou jednoduše před námi. A to velice úzce souvisí také s tím, že naší maximální ambicí bylo při každém jednotlivém tématu eh, udělat tak trochu něco navíc. A tím něčím navíc jsou konference, to znamená setkat se v Bratislavě na Slovensku s odborníky, sociálními partnery, vést sociální dialog. Sociální dialog v mé představě není pouze tripartitou jednání mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci, ale jde o sociální skupiny, které mají právo a dokonce povinnost do takovéhoto sociálního dialogu zasáhnout a úlohou politiků je respektovat jejich připomínky a názory a ty se pak promítají do konkrétních legislativních pozměňovacích návrhů. Nevím, jestli jste zachytili ještě jednu myšlenku, kterou jsem se snažil nabídnout, a to je otázka vnímání orgánů Evropské unie. Víte, my jsme dospěli při takovém širším hodnocení k názoru, že ne všude a ne stejně a hlavně ne pozitivně jsou orgány Evropské eh, unie vnímány. Hovořím o komisi, o parlamentu, o jednotlivých radách. A proto jsme chtěli proto udělat něco navíc. A první neformální radu ministrů práce, sociálních věcí a rodiny, kdy jsme zařadili věci, o kterých se tady hovořilo, například o stárnutí eh, populace, jak o tom hovořila paní poslankyně Záborská, s tím souvisí digitalizace, robotizace, ne z technického hlediska, ale z hlediska lidských zdrojů. Co to znamená pro toho člověka, zaměstnance, protože jeden eh, o práci přichází z důvodu eh, digitalizace, robotizace a jiného zase musíme připravit, aby tu novou pozici dokázal dokázal obsadit. Po 20 letech se ministry přivedl do konkrétní továrny, kde jsme se s lidmi bavili, bavili o tom, co to znamená z praktického hlediska, kdy někteří musí odcházet a jiní přicházejí a kdy vlastně dochází k tomu spojení těch teoretických legislativních návrhů s konkrétní implementací. To vnímám jako velice důležité a je zajímavé, že prakticky všichni ministři e, přijeli, a to se na neformálních jednáních, která úplně nestává, a oni velmi e, aktivně a pozitivně přistoupili k tomuto konkrétnímu jednání v továrně. A právě proto i ty konference mají jednotlivé závěry, které k těmto oblastem a prioritám přispívají. A jde o to přiblížit k tomu všemu více lidí. Já to chci zdůraznit protože velmi často se hodně věcí udělalo, ale nějak jsme to třeba neuměli prodat, či média mají prostě zájem o některé jiné věci a nám jde o to, aby to, co jsme udělali, co chystáme, eh, o naše spolupráce s vaším výborem a dalšími, aby byla víc vidět. Takže to je obecně. A teď k těm konkrétním otázkám. Istanbulská dohoda. Ano, to je téma, které je velké. Je to tady eh, velkým tématem už dlouhým, eh, dlou, v dlouhém čase. A já to chci eh, prosadit. Nejsem až tolik proti záměrům proti komisařky Jourové dospět do konce, do konce roku, ale musím říct, že naší úlohou, eh, úlohou je, abychom do toho finále dospěli. Ten proces běží, je ale na začátku, ale některé otázky se už realizují. My se nebavíme o tom, zdali Evropská unie jako celek a tak dále. To už je rozhodnuto jednoznačně. Samozřejmě například pozice Slovenské republiky je taková, že ještě předtím e, připravíme legislativní návrh zákona, e, který bude řešit problematiku a otázku násilí na ženách v intencích istambulské dohody. To znamená, že určitým způsobem věci, jako věcem před, eh, určité věci předjímáme, ale toto je poměrně dlouhodobý proces, dlouhavý. Implementace konkrétních věcí z istambulského eh, dohodu, eh, do, dohody do národní legislativy, to už se může teď dělat a dělá. A já budu velice rád, když se do toho pustíme, když se tím budeme zabývat, diskuze k tomu bude rozšířená. Takže my se tím zabýváme, přibližujeme se k podpisu a ratifikace zabere asi delší dobu, protože ratifikace na té národní úrovni to není nějaká jednorázová záležitost, je to opravdu otázka individuálního přístupu. Takže ambice je reálná, je logická, Možná, že tady je určitá frustrace mezi členkami a členy tohoto výboru, protože e, tady jsou prostě určité věci v útlumu, orgány společnosti a tak dále. Já si to také uvědomuji a řekl bych, že náš záměr je takový, abychom udělali maximum pro to, aby se i tyhle věci pohlídaly. Ale někdy mám takový pocit, a to například se týká směrnice o vysílání pracovníků, že komise prostě nereaguje na na určité signalizované připomínky či pozice národních států a bezhlavě jde do situace, která může vyvrcholit tím, že se 5-6 let diskutuje eh, o něčem, co by třeba za předpokladu, že by tady ta komunikace byla lepší, bylo schváleno dřív. Není úplně normální, eh, že se 11 zemí postaví, eh, zvedne žlutou kartu a postaví se proti tak závaznému dokumentu, jako je tato směrnice. Ona je ve své podstatě je dobrá, především pro té nové země, kde je mzde úplně jiná, ale já si dovolím říct, že příprava těchto materiálů předtím, než se dá jít do procesu schvalovacího, neodpovídá často realitě a možnostem. A to e, se týká celé řady legislativních věcí, které jsou asi aktuální i pro tento výbor. Takže asi tolik e, k ženám v řídicích orgánech. My bychom rádi slovenské předsednictvo dostali do situace, kdybychom na konci e, období mohli konstatovat nejenom pokrok, pokrok, ale něco víc. Ale už ten pokrok a posunutí myšlenky dál by bylo jistým plusem. Nevím teď, komu eh, na, na co ještě více reagovat. Zaznělo hodně kritiky v tom smyslu, že se to dobře čte, co ten minister říká, ale že z hlediska priorit je toho málo. Já vás prosím ještě jednou, podívejme se na to optikou celého tria. Jsou tady určité věci, které holanděni začali a my v nich pokračujeme. Takže se tady možná neobjevuje mnoho nových věcí, ale nám jde o to pokračovat v těch oblastech především, kde nastal určitý pokrok. Včera na výboru výboru pro zaměstnanost byl také malcký kolega. My jsme se s ním úplně dohodli, jak budeme pokračovat eh, o věcech, eh, ve věcech, které my otevřeme, aby oni je dokázali dokončit. Takže víc než kritická hlas, eh, dřív než kritické hlasy, prosím, zkuste se nad tím zamyslet jako v souvislosti těch tří předsednictví a když, te, když se na to podíváte takto, tak možná dostanete víc odpovědí na to, eh, co hledáte. Já bych vás o to chtěl požádat a možná, že nakonec změníte názor a možná řeknete, že to je širší rozměr, protože ještě jednou, víte, půl roku pro zač- eh, začátek a dokončení určitých legislativních kroků z hlediska institucí, postupů, byrokratických eh, kroků a tak dále, tam je to opravdu složité. Takže asi tolik. A pokud je tady ještě něco velmi konkrétního, tak rád zareaguji. Ale každopádně bych velice rád, abychom na těch konferencích, na které jsem vás pozval v Bratislavě, kde eh, je to vlastně velmi konkrétní odpověď na vaše otázky, abychom jsme se tam sešli. A já vás ujišťuji, že vás eh, rád eh, uvidím, že si najdeme prostor, abychom i mezi čtyřmi očimi v individuálních setkáních se o tom pobavili. Předsedající, děkuji velice pane ministře, za e, zodpovězení dotazů, za pozvání na konferenci a my budeme pokračovat e, za pět minut. Umožníme panu ministrovi, aby v klidu odešel a během pěti minut budeme pokračovat s naším programem výboru. Pourquoi Vážené kolegyně, kolegovia, poprosím... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, můžeme se posadit a pokračovat v programu. Tlumočníky můžeme mít ještě Eh, několik minut po plánovaném ukončení, ale potom se má konat schůze koordinátorů. Prosím, pokuste se být struční ve všech vystoupeních a hned dávám slovo paní zpravodajce Besera. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já budu opravdu stručná. Dnes máme 1. září a vidím, že není zrovna snadné začínat. Tato zpráva byla rozeslána v červenci, bylo možné se s ní seznámit a přeskoumat ji, proto budu tedy velice stručná. Zmíním se o oblastech, kterým se chci věnovat a také o cíli této zprávy, aby se nám podařilo dosáhnout opravdu účného výsledku. Chtěla bych vás upozornit na to, že jste před začátkem prázdnin červenci obdrželi tento pracovní dokument. Dáváme dohromady jednotlivá stanoviska posílají se k překladu. Aktualizovaná zpráva bude předložena v říjnu. Je možné předkládat do 21. října pozměňovací návrhy. Hlasování na výboru bude koncem listopadu a e, v lednu můžeme e, přijít s touto zprávou na plenární zasedání. Mohu v kostce říct si, oč vlastně jde. Název této zprávy je podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu. Opíráme se o poznatky VHO. Týká se to psychického fyzického i duševního zdraví, nejenom nepřítomnost nemoci, zkoumáme se také sociálním prostředím a nerovností mezi ženami a muži, dále se zabýváme zdravotní péčí, biologickými rozdíly, ženy mají specifické nároky, eh, také se dotýkáme sexuálního zdraví a potom jsme zjistili, že se nerespektují tyto rozdíly ani při léčbě, že nejsou nedostatečně eh, reprezentovány ve výzkumu a i v oblasti reprodukčního zdraví, tu je rovnost mezi pohlavími, ale nepřihlíží se k jednotlivým rozdílům, které mohou mít značný vliv. Ženy potřebují léčbu, ale tyto metody léčby byly třeba testovány jenom na mužích. Evropská unie financuje eh, výzkum, ale je to z prostředků všech teňových poplatníků. A nyní jde o rovnost pohlaví v oblasti duševního zdraví, ale tady jsou přece jenom značné rozdíly u různých eh, typů nemocí, zejména v oblasti eh, úzkosti ženy eh, nebyly dostatečně eh, zapojeny do eh, výzkumných činností a to by měl být klíčový prvek. Podle smluv se Evropská unie musí zabývat kompletním výzkumem a zapojit do toho všechny skupiny a zjišťovat nebezpečí a zdroje v oblasti duševního zdraví. Rada zkoumala a zadala základní hodnoty všeobecného zdravotního systému, o který se členské státy opírají a rovnost pohlaví znamená stejný přístup eh, nehledě na etnické příslušnosti, nehledě na věku nebo sociálním postavení. To znamená, že Charta základních lidských práv zaručuje, aby všichni lidé měli přístup k preventivní léčbě a eh, k léčbě podle garantovaných postupů. Perspektiva rovnosti eh, pohlaví, jak je stanovena, se také doplňuje s eh, základní s kartou základních práv. To znamená, že odpovědné, odpovědné politiky eh, musí zajistit spolupráci. Závěrem bych eh, chtěla říci, že již byly zveřejněny zprávy s eh, údaji o tom, jak se pod má podporovat péče o ženy, ale v praxi nebyly zahájeny žádné konkrétní kroky, aby se eh, tato opatření realizovala a přitom ženy představují více než eh, polovinu obyvatel. Je to známé porušování smluv a povinností. To je tedy eh, celkové zaměření této zprávy. Struktura vyplývá již z tohoto návrhu. Dotýkám se jednotlivých oblastí a potom je tu uvedení eh, nutných předpokladů, rizik, přehled stávající situace. Druhá část se týká duševního zdraví a třetí část, která je podle mého názoru velice důležitá, zahrnuje celou řadu oblastí, kde se pracuje, jsou to zejména klinické studie, které nejsou financovány z evropských prostředků. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci a aby byla zajištěna transparentnost. To je vše. Pokud máte nějaké dotazy, ráda je zodpovím. Máme tu stanovenou lhůtu ale dále pracují na této zprávě, přičemž s radostí přijmu vaše návrhy a připomínky. Věřím, že se určitě dohodneme. Děkuji paní poslankyně za předložení této zprávy a nyní mají slovo stínoví zpravodajové za jednotlivé politické skupiny. Za EPP tu asi není přítomen přítomná SAD. Děkuji vám. Omlouvám se, eh, eh, Beatrice, že jsem se dostavila eh, pozdě, ale pročetla jsem si váš dokument a velice na mě zapůsobil. Chtěla bych poděkovat zejména za ten pracovní dokument, který nám usnadňuje spolupráci. Já jsem velice ráda, že na tom mohu spolupracovat. Ze své předchozí zkušenosti jsem pracovala s lidmi s duševními chorobami a věnovali jsme se kulturním aktivitám. Byla jsem eh, ambasadorem eh, pro duševní zdraví a když se na to podíváme eh, z pohledu rovnosti pohlaví, tak je to velice důležité a tady jsou značné genderové aspekty, zejména v oblasti duševního zdraví. My tu potřebujeme celostní eh, přístup, přístup celé společnosti eh, a Taková je také strategie evropského zdraví eh, VHO do roku 2020 a 2001. Mnozí lidé trpí depresemi, úzkosti, panikou. A to se týká žen i mužů. A se tyto osoby jsou vystaveny negativním prvkům v životě, které mohou být riskové, tyto, rizikové, tyto eh, musíme eh, se zabývat těmito negativními prvky. Dochází stále ještě ke stigmatizaci duševního zdraví eh, v naší společnosti. Nehovoří se o tom eh, otevřeně, jenom málo lidí skutečně vyhledá léčbu a převládají tu ještě stereotypy, když se třeba dívky cítí osamělé a ovlivňuje to jejich duševní zdraví nebo starší ženy mají problémy eh, duševního zdraví, když eh, žijí o samotě, když došlo k přerušení jejich vztahů a nemají blízké osoby. Potřebujeme podporovat vzdělávání a osvětu a pochopení v této oblasti. Je třeba eh, se podívat na genderové stereotypy a oblast eh, duševního zdraví. Musíme se podívat na vylučování. To jsou eh, všechno náročné aspekty a má to jasné dopady na duševní zdraví. Musíme zajistit, aby zranitelné osoby, osoby měly přístup k potřebné péči. Ráda bych zdůraznila zejména význam podpory ze strany společnosti a e, tu podporu e, my e, ve Spojeném království hovoříme o sociálních receptech, kdy jde o různé aktivity, které mohou osobě pomoci. Také jde o náklady v jednotlivých členských státech to je třeba všechno podpořit a ještě jednou bych ráda řekla, že se těším na tu spolupráci s vámi. Děkuji. Paní Kart a nyní má slovo paní Bjork. Thank you. Uh... Děkuji. Já budu velmi stručná. Taky jsem ten pracovní dokument četla a myslím, že bude s vámi spolupráce velmi příjemná Struktura, kterou navrhujete, mi připadá skvělá a je dobře, že náš výbor pracuje tímto směrem. Jediné, co bych k tomu doplnila, je, že bychom možná měli hovořit také o syndromu vyhoření. O tom se ve Švédsku teď hodně hovoří, protože profesní život žen se mění a vidíme e, čím dál více případů syndromu vyhoření, kdy ženy pracují, starají se o děti a tak dále a pak bývají postiženy tímto syndromem, e, únavovým syndromem, syndromem vyhoření po e, dlouhém s dlouhou rekonvalescencí a takže bychom jej také možná měli vzít v potaz. Děkuji paní Bjork a nyní pan Sebastian. Děkuji paní předsedkyně, paní zpravodajko. Eh, jménem eh, rozvojového výboru pro rozvoj eh, bych chtěl říci, že s velkým potěšením předáváme stanovisko vašemu výboru. Včera jsme tedy tak učinili, já jsem byl zpravodaj v našem výboru. Zpráva byla velmi dobře přijatá, proběhly rozpravy, kolegové z ostatních frakcí do ní přispěli do té rozpravy hmm, a mi všechny ty návrhy a připomínky, které činíte v tom vašem pracovním dokumentu, zohledníme je v rozvojové politice Evropské unie. Pro nás jsou důležité dva body. Za prvé je tam souvislost mezi chudobou a nerovností, protože ženy více trpí chudobou než muži. A ty takzvaně zapomenuté nemoci, pak postihují více ženy než muže a je potřeba, aby evropská politika do těchto nemocí více investovala. Protože politika existuje, ale výsledky nejsou. Léky nejsou k dispozici těm lidem, kteří je potřebují. Dále e, principy e, Mezinárodní organizace zdraví, které je třeba přijmout a zapracovat do eh, tohoto dokumentu. A dále je tu jedna důležitá věc, kterou si myslíme, že bychom v té zprávě taky měli mít. A to je otázka vymysťování klinických testů do Afriky. O tom je spousta zpráv, byly o tom natočené filmy. Jsou to klinické testy, které farmaceutické firmy e, realizují v Africe z jednoduchého důvodu, protože tito lidé vlastně nemají jiný přístup ke zdravotní péči ale často ani eh, ti lidé k tomu nedávají informovaný souhlas, často eh, jsou obelháváni a často jsou to ženy. Eh, takže je potřeba, aby i toto bylo zohledněno. A protože jsem členem obou výborů, tak jsem si jist, že se nám podaří dobře spolupracovat. A každopádně vám děkujeme za příležitost také podílet se na, tomto, na této zprávě. Děkuji, pane Sebastiáne. A na závěr diskuze, tedy protože už nemáme moc času, tak ještě dáme slovo paní Besera. Ano, chtěla bych vám moc poděkovat za zájem, který jste projevili. Děkuji vám, kolegové, za to, že jste dnes vystoupili. Tato zpráva a stanovisko výboru DEVE jsou důležité ještě budou stanoviska eh, ke zprávě o přístupu k léčivům a to jsou tedy další věci, které budeme muset také zpracovat a které spolu velmi úzce souvisejí. Takže neváhejte, pokud byste mysleli, že máme udělat společnou schůzi a tak se do toho dáme. Děkuji paní Besera, tím jsme dokončili